této debaty. Tato debata je tímto uzavřena, hlasovat se bude dnes. Teď se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je situace v Džibutsku. Slovo dostávají nejprve autoři na minutu a půl paní Rivázi. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Co se děje v Džibutsku již mnoho let je velmi znepokojící a poslední vývoj dává další příčiny k obavám. Prezident chce změnit ústavu, protože se chce nechat zvolit prezidentem po čtvrté a dokonce ještě jednou vyhlásil výjimečný stav. V Džibutsku panuje násilí, násilí proti příslušníkům opozice, násilí, které je pácháno na ženách. Lidská práva jsou zcela ignorována. Jediné, co tak trochu připomíná demokracii, je to, že se v zemi pravidelně konají volby, ale tak nespravedlivým a nesvobodným způsobem, že v podstatě eh, ten proces ani volbami nazvat nemůžeme. Je nutné v Živutsku zřídit nezávislou volební komisi, která bude dohlížet nad dodržování demokratických pravidel. Francie již celá léta těží ze strategické polohy Džibutska, neboť tam máme velkou vojenskou základnu. Takže Džibutsko je důležité pro nás, pro Čínu, pro Německo, pro Japonsko, pro USA. Veškeré tyto státy jsou v této zemi činné, neboť tam mají své zájmy a proto vyzývám, aby nejednala pouze Evropa, ale další země, které mají velký zájem na tom, aby se situace vyřešila. Děkuji na minutu pan Kor, Korao. Děkuji. Džibutsko je perfektním příkladem slabosti Evropské unie v otázkách rozvojové pomoci a lidských práv. Naléhavé usnesení je jediný nástroj, jediná zbraň, kterou má Evropský parlament. Proto bychom rádi zde v sále připomenuli že Džibutsko má velice strategickou polohu a to samozřejmě přitahuje zájem mnohých. Například Čína investovala 8 miliard dolarů do infrastruktury v zemi a má v Džibutsku čím dál tím větší vliv také na úrovni diplomatické. Džibutsko zároveň zaznamenává masivní přítomnost zahraničních vojenských jednotek, ale přesto dochází v zemi k neustálému porušování lidských práv. Žádáme Mezinárodní soudní dvůr, aby monitoroval situaci, aby se zabránil zločinům proti lidskosti a žádáme, aby veškerý pachatelé byli vyšetřeni a odsouzeni. Děkuji. Děkuji vám. Myslím, že to tempo bylo nyní opravdu dobré vašeho pro, pro, projevu. Somálsko bojuje proti džihadistům, proti piráctvu Eritrea, mm, si připomíná 30 let barbarského režimu. Djibouti bohužel se neustále nachází v tragické situaci. Prezident Gwela Eh, získal čtvrtý mandát, 84% hlasů, což je opravdu velice podivné a zdá se, že pod jeho autoritářským režimem nedojde k žádné změně. Viděli jsme, že Ahmed Mohamed byl zapřený, jeho strana byla potlačena a došlo k neustálému eh, útlaku členů jeho strany. Dále 37 lidí bylo zabito u demonstrace. Toto je šílený příklad opravdu tragédie. Toto pouze podporuje brutální kulturu boje proti obráncům lidských práv, novinářům a politickým aktivistům Džibuty. Proto musíme tlačit na místní vládu, aby implementovala rámec politických reform, které byly podepsány v roce 2015 jakožto výchozí bod zlepšování lidských práv v této malé zemi. Děkuji. Děkujeme. Pan Panzeri má slovo. Děkuji. V Africe nalezáme mnoho případů režimů, ve kterých se přesun moci odehrává na základě rodinných vztahů. A Džibutsko je příkladem takovéto země. Prezident dal svým rodinným příslušníkům různé paláce, rozdal jim majetek a většina obyvatel žije v naprosté chudobě nedůstojným způsobem. A navíc v Džibutsku je také mnoho uprchlíků ze Somálska a jiných zemí, což situaci ještě zhoršuje. Lidskoprávní situace v Džibutsku je naprosto nepřijatelná, zejména postavení žen. Je třeba poukázat na odpovědnost prezidenta za porušování lidských práv. To je naší povinností naší a také celého mezinárodního společenství. Je třeba, aby Unie začala co možná nejrychleji jedna. Děkuji paní Verža. Děkuji za slovo. Podle mnoha diplomatů ano, my víme, že je to země, která má velké ehm, vojenské, vojenské základny, ovšem je to mnoho lidí, která si myslí, že je to stabilní země, ovšem není to pravda. Je zde nedostatečný ekonomický rozvoj, obrovská chudoba, politické represe, to skutečně nepopisují úplně vše, co se tam děje, čili toto usnesení je skutečně revolučním usnesením, proto by velice ráda poděkovala všem, kteří přispěli k tomuto usnesení. Odsuzujeme především neustále potlačování eh, lidských práv, masakr Dubudu v prosinci 2015 ti, kteří um, potlačování hlasů těch, kteří na to poukázali. Je to opravdu, v Dubnu jsme viděli maškarádu místních um, prezidentských voleb, kde prezident získal více než 86%. Vidíme, že skutečně to můžeme opravdu spochybňovat um, um, tyto volby, dokonce i africká uh, Unie poukázala na obrovské nesrovnalosti. Dále je to hlas džibutských žen, odvážných žen, které, eh, které eh, drží hladovku eh, za proti beztrestnosti místní armády a proto žádáme o mezinárodní vyšetření všech těchto obvinění. Musíme skutečně pomoci tomuto lidu, který platí za tento hrozný režim. Děkuji. Paní Gabriel má slovo. Děkuji za slovo. Partnerství, které má Evropská unie v Džibuti, je velice důležité, především v regionálním kontextu v této části Afriky v boji za uh, svobodu, za mír a boj proti pirátství. Ovšem dochází k destabilizaci této země, k zhoršování politické situace, mohlo by dojít k destabilizaci celého regionu. Mám tři poznámky. První věc, Evropská unie musí tlačit na džibutské orgány, aby respektovali lidská práva, právní stát a demokratizační proces, včetně eh, indikativního národního programu je velice důležité, abychom se zaměřili na nejproblematičtější prvky současného rozvoje, abychom nějak nerozmělovali naši pozornost. Vidíme, že v Džibuti došlo k určitému úsilí, pokud jde o ženská práva, role žen ve společnosti je uznána více než v okolitých zemí. Samozřejmě, ale je to jedna z našich priorit a nouzová situace. Máme zde i fakty, potřebujeme ovšem žádat důkazy, musíme žádat, aby

Uh, Děkuji, pane Narte. Chcete vystoupit nyní? Prosím. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Tento parlament víceméně čistě řečnicky odsuzuje porušování lidských práv všude možně po světě. Džibutsko je jedním z takových míst. Lidská práva se tam porušují jako v podstatě už věc tradice. Evropská eh, Unie zde má dokonce i rozpočtovou přítomnost a přispívá do rozpočtu tamní vlády. Pakliže chceme obhajovat lidská práva, musíme zajistit, že se posuneme od slov k činům a k faktům. Dohoda z Kotonu vyžaduje, abychom na džibutskou vládu začali pořádně tlačit. Děkuji. Slovo má paní Arena. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já budu hovořit pouze o těchto ženách, ženách, které se měla příležitost potkat osobně. Jsou to ženy, které byly znásilněny Eh, vojenskými představiteli Džibuty. Tyto ženy žádají svá práva. Právo na spravedlnost, právo na nezávislou justici. Kolegové hovoří o situaci v Džibuty. Ano, Džibuty je naším partnerem v tomto africkém regionu. Kolegové se o tom zmínili. Ovšem to neznamená, že, to, že zde může eh, vládnout bezpráví vůči ženám, vůči osobám, které žádají politickou svobodu, svobodu projevu, svobodu shromažďování, svobodu na lidskou důstojnost, prostě svobodu na lidský život. Děkuji. Děkujeme, pan Kelly má slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Bohužel, je to stejný obrázek, o kterém hovoříme neustále, to zde opakujeme, to, co se děje v Džibuti, vidíme i v jiných zemích. Někdo se dostane k moci, je to prezident, zalíbí se mu tato moc, chce zůstat u moci, mění pravidla, mění zákony a používá armádu pro kontrolu místního režimu samozřejmě okamžitě potlačí opozici, potlačí lidská práva, především práva žen a tak dále a tak dále. I toto probíhá v Džibuti. Od roku 1999, kdy se stávající prezident dostal k moci. My, Evropská unie, poskytujeme 105 milionů eur pomoci této zemi. Měli bychom revidovat tuto situaci, měli bychom pozastavit tyto platby, než dojde k férovým a otevřeným volbám v této zemi. Děkujeme, říká paní předsedající pan Windeholzer. Děkuji, paní předsedkyně. Džibutská republika reží v krizovém regionu. To, co se děje v africkém rohu, má bezprostřední důsledky v Evropě. Terorismus, represe, nedostatek státních struktur jsou příčinou toho, že z eh, této oblasti prchají lidé ve velké míře. Džibutko je malá země a mohlo by být ostrovem stability, dokonce i modelem pro fungování celého regionu. Evropa podporuje Džibutsko relevantním způsobem. Tato podpora je důležitá, ale dnes se tady již hovořilo o, těm, o tom posledním vývoji v zemi, který je skutečně naprosto znepokojící. Lidská práva, situace ohledně voleb a svoboda tisku, to jsou vše věci, které jsme nuceni vidět velmi kriticky a myslím si, že bychom tady neměli hovořit o vývoji v této zemi, o těch událostech, ale měli bychom konečně z eh, těch událostí z vývoje vyvodit závěr. Děkuji. Kolegové, procedura catch the slovo má pan Polčák

Děkuji vám, pan Marias. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Djibouti, i přesto, že je to malá země a má nedostatek přírodních zdrojů, je to země, která je strategicky nesmírně důležitá. Je to nesmírně chudá země, trpí vysokou nezaměstnaností, a zároveň je to destinace ale uprchlíků z mnoha jiných okolitých zemí. Opozice, jak víme, je brutálně potlačována, mnoho lidí dokonce přišlo o život. Pokud jde o prezidentské volby, ty byly spojeny s velikými pochybnostmi, došlo k zatýkání, úmrtí za podivných podmínek, eh, údajnému mučení ženy jsou rovněž vystavovány různým formám násilí a proto musí Evropská unie udělat vše, aby zastavila porušování lidských práv této zemi. S touto zemí máme určité kontrakty a to nám umožňuje i určitou, eh, určitý tlak. Děkujeme. Pan Kostal, doma slovo. Děkuji. Pane. V Čebocku což je velmi malá země, prezident zrealizoval skutečnou diktaturu, která se opírá o korupci, klientelismus. Dochází k neustálému zatýkání, k mučení. Francie, Čína, Japonsko a mnoho dalších zemí pochopský význam této země, mají tam vojenské základny ale tělo situaci vůbec nezlepšilo, naopak. E, v zemi jsou ještě uprchlíci z Jemenu a Somálska a v regionálním kontextu se situace této kraj země rovněž zhoršuje. E, toto usnesení je prvním významným krokem a my žádáme, aby prokurátor Mezinárodního soudního dvora aplikoval patřičné kroky a dále je naprosto nezbytné přestat pomáhat diktátorovi režimu, který te- tímto způsobem takto naprosto devastuje své obyvatelstvo. Geostrategická poloha Džibutska nemůže být příčinou našeho ticha. Děkuji, pan Bonanno. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Mně se zdá, že opět nám jaksi uniká to zásadní. Mluvíme o této zemi, ale diktátory má celá řada zemí. Eh, katastrofy jsou všude možně. Eh, vezměme si třeba Libii. Měli se tam lépe před Kadáfím, nebo respektive za Kadáfího, nebo po něm? My Džibutsku dáváme peníze, Čína dává, Japonsko dává, aby co nejlépe využili danou situaci. A jaký je výsledek? Výsledek je situace, jakou máme dnes. Eh, v podstatě všichni jsou spokojeni se statusem quo. Hodně tady mluvíme, hodně jsme tady mluvili o arabském jaru, což byl nesmysl, to byla katastrofa. Afrika chce di- diktátory, protože tam demokracie zkrátka nefunguje. Děkuji, tím jsme ukončili proceduru Catch the Eye, pokud jsem tady nikoho nevynechala, ale není tomu tak. A teď dostává slovo... A, pardon, hlásil se ještě někdo, prosím, prosím. Paní Kienge, Děkuji, paní předsedkyně. Tímto usnesením vyjadřujeme naše obavy. Obavy o bezpečnost těch, kteří prchají před chudobou, hladem či násilím a kteří se snaží se dostat na arabský poloostrov a riskují své životy na této nebezpečné cestě. Potřebujeme silná demokratická opatření. Žádáme, aby džibutská vláda zajistila bezpečnost těch, kteří utíkají. Žádáme, aby obchodníci s lidmi, kteří zneužívají postavení tisíce nešťastníků ukončili své praktiky. Je to vlastně podobná situace jako ve Středomoří. Velmi často dochází k takovýmto tragédiím velice potichu, tisíce kilometrů od Evropy v Adenském zálivu. Musíme rozbít tyto sítě obchodníků s lidskými bytostmi. A musíme poukázat na neustálé zneužívání a vykořišťování lidí v těchto zemích. Děkuji. Děkuji, slovo má paní komisařka Jourová. Eh, děkuji, vážení poslanci a poslankyně Evropského parlamentu. Evropská unie a Džibutsko mají dlouhodobé vztahy. Evropská unie je i nadále důležitým partnerem této země. Džibutsko aktivně podporuje regionální iniciativy a i nadále poskytuje vojáky Anisomu, misi Africké unie do Somálska, která je klíčová pro boj proti Al-Shabábu a pro zajištění politického procesu v Somálsku. Na domácí úrovni eh, rozvoj politické a lidskoprávní situace v Džibutsku je pro nás však problematický. Lidskoprávní aktivisté a oponentní vládi jsou eh, vystavováni různému stíhání a obtěžování a politický prostor se zužuje zejména teď v období před prezidentskými volbami 8. dubna 2016. Eh, během volebního období docházelo k zatýkání členů opozice a protestujících a k jejich zavírání bez obvinění. Evropská unie se těmito varujícími případy úzce zabývala a vyjadřovala své opovržení, a to na různých úrovních. 21. prosince 2015 eh, policie rozprášila tradiční náboženský eh, svátek, který probíhal nedaleko hlavního města Džibutska. Intervence policejních a bezpečnostních složek vedla k umrtí několika jednotlivců. Evropská unie k tomuto, eh, k této příležitosti vydala ehm, prohlášení, kde žádala o vyjasnění těchto událostí a o potrestání těch, kteří za to mohli. Evropská unie odsuzuje jakákoliv takovéto násilí. Evropská unie je přesvědčena, že je zapotřebí provést v této věci mezinárodní, mezinárodní vyšetřování a proto vítá snahu um, kanceláře Mezinárodního komisaře pro lidská práva, který se vypraví do Džibutska tento týden a doufejme, že se věci po této návštěvě vyjasní. Vzhledem k nedávným prezidentským volbám je potřeba zajistit zveřejnění všech údajů o volební účasti podle jednotlivých volebních míst. Evropská unie s politováním konstatuje, že dialog o implementaci rámcové dohody o politické a institucionální reformě, která byla uzavřena mezi džibutskou vládou a opoziční eh, koalicí na konci roku 2014, se dostala v loňském roce do patové situace. Představuje to promáděnou příležitost v procesu demokratizace v Žibutsku. Demokratizace a snahy o, o reformu vlád a větší respektování lidských práv je zapotřebí, pakliže máme zlepšit stabilitu Džibutska v daném regionu, který se vyznačuje hlavně konflikty a chudobou. Proto Evropská unie bude i nadále podporovat všechny politické síly v Džibuti, aby znovu zahájili politický dialog a budeme se snažit eh, dostatek ke stolu, kde se bude jednat o politických reformách, zlepšení zprávy věcí veřejných a ukončení těch všech tenzí, které tato země za poslední léta zažívá. Co se týká e, otázky paní Arena, jaká je pozice EU, co se týká Džibutska a těch žen na hladovce a odsouzení e, znásilňování ze strany džibutské armády. Já bych vás chtěla ujistit, že Evropská unie se tímto tématem zabývá a je přesvědčena, že by mělo dojít k vyšetřování, aby byla zjištěna fakta a aby byly přivedeni k odpovědnosti pachatelé těchto činů. Evropská unie je připravena i nadále spolupracovat se všemi relevantními složkami na zlepšování lidskoprávní situace v této zemi. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, paní komisařko. Ke konci této debaty jsme obdrželi šest návrhů usnesení. Tato debata je tímto uzavřena. Hlasovat se bude za několik minut. Milí kolegové, teď přeruší naše zasedání až do hlasování. Děkuji.